Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na našem dnešním zasedání. Vítám i naše zácné hosty. Máme trošku spoždění, tak bych rovnou zahájil schválením eh, agendy, schválením našeho dnešního programu. Předpokládám, že nikdo nemá žádný, žádné námitky. Nemá, znamená to, že jsme eh, dnešní program schválili. Ještě máme povinnost eh, schválit eh, poslední zápis. Také nevidím žádné namítky a můžeme se přímo pustit, eh, přímo pustit do práce. Já tady vítám našeho zástého hosta, eh, pana Mačeje Popovského, Mačej Popovský pro překladatele, deputy secretary general EEAS. Eh, to téma, o které poprosím pana Popovského, je jistě velice zajímavé. Eh, diskuzi otevřeme eh, okamžitě poté, co nám pan Popovský řekne, co má na srdci a jelikož máme to drobné spoždění, tak vás skutečně poprosím o, o drobnou kázeň, co se týče, co se týče projevů. Pane Popovský, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, ministři se eh, sešli v rámci ministrů nejprve obrany a posléze zahraničních věcí 18. května a hlavním cílem Rady pro zahraniční věci bylo eh, připravit Evropskou radu pro bezpečnost a obranu, ale potom ta debata přesahla toto téma, protože především bylo potřeba učinit rozhodnutí o e, založení námořních operací ve Středozemním moři, což bylo ustaveno, ne spuštěno, ale ustaveno e, ten den a k tomu se ještě vrátím. Vysoká zastupitelka Mogarini se e, zúčastnila debaty o článku 36 i v parlamentu takže navazovala i na eh, řadu fakt, které se dostaly na debatu ministrů pro zahraniční věci. To zasedání jako obvykle začalo řídící radou Evropské agentury pro obranu, která udělala takovou eh, inventuru, co se týče rozvoje schopností a potom přistoupili k běžnému pořadu jednání, co týče operací, schopností a přípravě Evropské rady. Obecně se mělo za to, a vysoká představitelka s tím souhlasila s ministry, že je potřeba nalézt rovnováhu mezi prováděním rozhodnutí z roku 2013 evropských vedoucích představitelů a pohledem do budoucnosti, to znamená prioritami na nadcházející roky. A že je potřeba eh, bezpečnost a obranu eh, držet tedy jako prioritu mezi evropským eh, vedením. A červnový summit by se neměl týkat jenom očkrtávání políček, ale měl by řešit skutečné oblasti priorit a zaměřit se i na období po červnu 2015. Já nepůjdu do přílišných podrobností, co se týče operací, protože tam se stručně eh, přečetla informace o aktuálním stavu eh, těch pěti vojenských operací, což eh, prezentoval předseda Evropského vojenského výboru, to byl první bod na pořadu jednání, a potom ministři v tomto formátu ještě přibrali generály z NATO, a s nimi eh, hovořili o bezpečnostním prostředí na jihu a východě. Ta debata probíhala velmi dobře v tom smyslu, že tady zástupce NATO byl velice srdečně přivítám. My všichni víme, že v tom jsme všichni společně, máme společné cíle i názory na většinu těch problémů a veškeré vedení i vysoká představitelka jsou rozhodnuti maximálně zlepšit pracovní vztah mezi Evropskou unii a NATO to specifické zasedání, které se týkalo přípravy Evropské rady, se týkalo budování kapacit, což je druhý bod na vašem dnešním pořadu jednání, takže také nepůjdu do podrobností. Eh, dříve se to jmenovalo iniciativa Vycvič a Vybav, teď se tomu říká budování kapacit eh, v oblasti eh, bezpečnosti třetích zemí, což je iniciativa, kterou ke které komise právě před několika týdny schválila. Eh, dokument je to podle nás poměrně slibné, ale ještě se k tomu vrátím později, až přijde kolega Matius Kornáro z Evropské komise. Ministři také hovořili o výdajích na obranu a zdrojích na obranu a panuje společné porozumění, že snižování rozpočtu na, nebo výdajů na obranu by eh, mělo skončit a musíme proto udělat všechno. Ale nesmějí se duplikovat výdaje na určité specifické cíle, které formulovalo NATO a to bylo potom eh, potvrzeno na summitu ve Walesu a Evropská unie by neměla dělat totež, ale cokoliv můžeme učinit společně, abychom zvýšili úroveň výdajů a především zlepšili ty výdaje, to bychom udělat měli. A pak je určitá dynamika nebo určité eh, myšlenky, které bychom také měli zvážit. To znamená na jedné straně úspory, ale na druhé straně efektivita výdajů. Eh, více eh, výdajů na obranu na úrovni EU, což je stále ještě dobrovolné, ale a všichni vědí, že je to politika především členských států, ale bylo by dobré přimět členské státy, aby se na regionální úrovni účastnili multilaterálních projektů. Na té regionální úrovni to totiž funguje nejlépe. Tady by bylo potřeba učinit eh, určitý pokrok a eh, těm projektům na obranu eh, umožnit umožnit eh, prominutí eh, daně DPH, jako třeba v Belgii, což podporuje spolupráci a mohl by tak vznikat, vzniknout i investiční fond, který by umožnil synchronizaci rozpočtu a to eh, kooperativním způsobem. Takže nedojde k žádné centralizaci plánování rozpočtu, spíše půjde o synchronizaci a koordinaci. Ministři jasně přivítali pokrok na, co se týče přípravných akcí eh, v oblasti výzkumu a to je opravdu důležité. Oficiálně to bude odstartováno v roce 2017. Rozpočet proto je potřeba ještě určit, ale bude to úplně první speciální evropský rozpočet Eh, pro výzkum a vývoj eh, v oblasti bezpečnosti a obrany. Není to vojenský rozpočet, to znamená, že se nebudou peníze vydávat na nákupy, akvizice, ale ty peníze se budou vydávat víceméně podle stejných pravidel, jako eh, platí pro Horizont 2020, to znamená na vojenské a bezpečnostní otázky, které může řešit výzkum a vývoj. Evropská komise má toto na starosti, jmenovala už skupinu osobností, které by měly fungovat jako poradci eh, vládám eh, pro výdaje pro tento budoucí rozpočet, jakmile ta přípravná akce bude úspěšně zakončena a stane se to pravidelnou rozpočtovou linkou pro příští rozpočtový rámec. Takže ta skupina se stává z politických osobností a i zástupců eh, průmyslu a i Evropský parlament je zastoupen mezi touto skupinou osobností. Tato skupina již začala pracovat. V předsedkyní je komisařka Běnkovská, účastní se také vysoká představitelka Mogarini a závěrečnou zprávu přednese na jaře 2016. Ministři také poukázali na důležitost zjednodušit přístup pro malé a střední podniky na trh s obranými prostředky což je také v přípravě. Hovořilo se o hybridních hrozbách. Všichni souhlasí, že je potřeba dělat více, snažit se více. Měli bychom přijít i během roku s nějakými novými myšlenkami, jak řešit hybridní hrozby, zase ve spolupráci a doplňovat se s NATEM, protože na to se tím také zabývá, ovšem v rámci jiné dimenze, když na to hovoří o hybridních rozbách a odezvách na, něch, na nich, tak se to vlastně eh, potom řeší pomocí operativního nebo operačního plánování, zatímco my se spíše zabýváme eh, řešením eh, citlivosti naší infrastruktury a informováním a tak dále. Takže se můžeme vzájemně doplňovat a dobře spolupracovat s NATO. Vysoká představitelka informovala stručně, co se týče probíhající strategické revize nebo průzkumu, což je proces, který zahájila poté, co tuto eh, úlohu dostala na základě závěru z roku 2013 a První eh, část hodnocení bezpečnostního prostředí bude prezentována Evropské radě v červnu, už je to skoro hotovo, ale ne ještě úplně a pravděpodobně celá ta strategie bude prezentována počátkem roku 2016. Pevné datum zatím ještě není. Paní představitelka se chystá s tím přijít na jaře 2016 a chce zapojit všechny zúčastněné aktéry, členské eh, státy, eh, průmysl, eh, akademiky a tak dále, ale bude to její návrh, nechystá se na toto téma nějak vyjednávat, co se týče té strategie. Je to podobná metoda, kterou využil v roce 2003 Javier Solana, když eh, pracoval na eh, původní evropské strategii pro bezpečnost. A konečně se ministři samozřejmě věnovali debatě eh, o migrační krize. Eh, ta společná bezpečnostní a, eh, a obraná politika je jenom jedním komponentem eh, této, této otázky. Víte, že Evropská komise schválila řadu programů a dokumentů na toto téma, včetně debaty o, o relokaci těch uprchlíků, o tom, kde, kam mají přijít a tak dále, ale součástí té odezvy je i myšlenka spustit námořní operaci, která by se eh, zaměřila na boj proti pašerákům a obchodníkům s lidmi. To bylo základní rozhodnutí, politické rozhodnutí v tomto směru učinili už šéfové států a vlád eh, v Dubnu a 18. Eh, května bylo rozhodnuto spustit operaci UNAFOR May, což bylo rychlé, protože to bylo jenom jeden měsíc poté, co bylo učiněno to politické rozhodnutí. A už bylo e, také e, vlastně zvoleno velení, to je v Římě, a velitel italský admirál byl také jmenován a ten již připravuje operační plán. A pak, když všechno půjde podle plánu, tak ta mise bude oficiálně spuštěna koncem měsíce možná 22. června během Rady pro zahraniční věci. Závisí to na určitém vývoji, který nemáme úplně pod kontrolou, především jde o debatu v New Yorku, co se týče eventuálního usnesení Rady bezpečnosti OSN, které by schválilo rozmístění eh, eh, té mise. My bychom eh, mohli toto spustit i bez mandátu OSN, ale nemohli bychom vstoupit do jaksi prostě intenzivnější fáze bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a je to důležité pro většinu našich eh, členských států. Je tady také otázka libijského souhlasu. My očekáváme, že libijská vláda bude souhlasit, ale víte, že je tam situace složitá, protože tam jsou vlastně vlády dvě a i ta legitimní vláda, kterou uznává eh, mezinárodní společenství tu bude potřeba ještě přesvědčit o tom, že Evropská unie se musí přiblížit fyzicky eh, k libijským břehům, aby tedy bojovala proti obchodníkům s lidmi a pašerákům. A je tady také debata o eh, té eh, části vyhledávací a záchrané. A k uprchlíkům samozřejmě je potřeba Eh, přistupovat podle mezinárodního práva, především Ženevské konvence, zajistit, aby eh, byla plně respektována veškerá jejich práva. Takže stále ještě zbývá hodně dalších diskuzí, ale očekáváme, že bude přijato rozhodnutí. A nyní, abych jenom ještě poukázal na některé takové stavební kameny, které budou na agendě Evropské rady v červnu Strategický přeskum, ten je na prvním místě jako určitý stažný bod, kde očekáváme, že eh, evropští předáci se dohodnou také na časových eh, eh, rámcích, na nutnosti strategického rámce, ta operace, kterou jsem právě zmínil, přípravné akce, jakožto nový způsob, jak podporovat spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti na evropské úrovni a dále Spolupráce s partnery prostřednictvím nové iniciativy Train and Equip, o které se budeme konec konců bavit za pár minut. Takže pane předsedo, to je zatím vše, ale těším se na otázky. Děkuji vám, pane Popovský, za váš konkrétní a přesný text a vysvětlení. Než se pustíme do diskuze, dovolte mi, abych upozornil, dámy a pánové, že na příští naší schůzi sede 17. června eh, by měla přijít paní komisařka Pěnkovská. Tak vás srdečně zvu na tu diskuzi na příštím zasedání. Ještě než eh, se pustíme do diskuze, dovolte, abych eh, já položil panu, panu Eh, svoje dvě otázky. Vy jste se zmínil o hybridní válce. My o té hybridní válce eh, často diskutujeme u nás na výboru i, i v kuloárech a s přáteli. A já mám konkrétní otázku. Jestli je hybridní válka vlastně hybrid války studené a horké a obsahuje všechno od eh, střílejících tanků přes zelené mužiky až ke kybernetickému prostoru je Evropská unie v hybridní válce s Ruskou federací? To je moje otázka. Jestli je Evropská unie v hybridní válce s Ruskou federací. To je moje první otázka. A druhá otázka se týká zprávy vysoké představitelky, která jasně říká, že bezpečnostní situace ve světě a v sousedství Evropské unie se e, výrazně změnila. Já mám takový dojem, že jsme byli zaskočeni. Nebyli jsme připraveni na takový rychlý spát událostí. A moje otázka zní, jestli byste dokázal charakterizovat, které hlavní změny v těch posledních dvou letech nebo třech letech nastaly a na které se musíme připravit. Myslím tím například teritoriálně. To jsou moje dvě otázky a teďka bych eh, s dovolením eh, otevřel diskuzi. Jako první se přihlásil pan Dan Žán, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Popovský, já se omlouvám, že mi uniklo prvních pár minut vašeho příspěvku. Nevím, jestli jste hovořil o globálním problému financování a to zvláště o dvou bodech, které, o kterých byla řeč v prosinci 2013 na radě a které dávaly určitou naději a to je uh, revize mechanismu Atena, jeho rozšíření. Nevím, jestli eh, se o tom eh, teď diskutovalo na radě ministrů nebo ne. Ale jak to vypadá s perspektivou červnové rady ohledně tohoto bodu? Další finanční bod, který je možná komplikovanější, ale který považuji za zásadní, a to jsou fiskální pobídky. Já vím, že to možná spíš spadá eh, do eh, působnosti komise, ale jaké fiskální podmínky Bych mohli poskytnout v zájmu akvizice eh, tedy určitých zařízení a dalších věcí, protože víme, že tady je velký rozdíl mezi NATEM a Evropskou unii. Další věc, ke které bych se chtěl na obrátit, je reakce na migrační um, problematiku, ovšem z toho, řekněme, vojenského hlediska. Já jsem vyjádřil silný skepticismus pokud jde o tu e, operaci ve, námořní ve Středomoří, která myslím, že nepřinese kýžený výsledek. Jsou to jednak určité, určité právní omezení, ale také operační omezení. Já osobně si nedokážu představit, jak bychom mohli zničit e, ta plavidla, e, prázdná plavidla na moři bez migrantů, to přece už dělá. Ale ta, ta, ty lodě, které ještě nejsou eh, na moři, které ještě nevypluly, které jsou teď u Libyského pobřeží, tam fakt nevím, jak bychom eh, postupovali. Nikdo mi to nevysvětlil, nikdo mi nevysvětlil, jak reálně, materiálně eh, chceme tedy postupovat od získání zpravodajských informací až po likvidaci těchto plavidel. Přijde mi, že jsou to takové trošku fantastické představy ohledně nějakých dronů, které ani ale nemáme, ehm, nebo nějaké, kromě toho, že to, takové letecké útoky mohou přinést hodně civilních obětí. Já vím, že musíme, že to má určitý efekt určitého oznámení, vyhlášení, ale teď eh, přijde nalámání chleba. Čili určité, pol, určitá politická rozhodnutí byla přijata velice rychle, to může paní Mogherini těšit, ale jsem zvědavý, jaký to, jak to bude fungovat na operační úrovni, já tomu moc nevěřím. Bylo to hodně euforie, jako kdyby to mělo jít samo od sebe, ale mě to nepřesvědčuje. Chtěl bych eh, také uvažovat o možnosti dalších alternativ. Něco, co by možná bylo méně politicky prodatelné, méně spektakulární, ale máme přece možnost určitých civilních misí v transitních zemích, zejména v Nigeru. Máme třetinu ze středního Blízkého východu těch migrantů, třetina z eh, Afriky, eh, pak třetina ze subsaharské Afriky přes Sahel a to specificky přes Niger. A Eh, sever Nigeru je skutečně takovým vstupem, vstupním bodem těchto migrantů do Libie. Mohli eh, bychom posílit eh, místní kapacity na úrovni celníků, ostrají hranic, policie a tak dále. Nemohli bychom zesílit tyto mise, tak aby se konkrétně zasvětili boji s eh, obchodem s lidmi, pašováním osob. Víme, že to je kolosální eh, problém, který je samozřejmě zahrnuje i eh, spolupráci státní zprávy, včetně Mali, Burkiny a dalších, čili korupce, která je doslova endemická v těchto zemích. A v momentu, kdy se dostanou tito migranti do Libě, tak je již pozdě. Takže si kladu otázku, jestli bychom nemohli posílit naše kapacity v tom ještě předchozím eh, stádiu eh, toho migračního toku na úrovni Nigeru. Nevím, jestli to zaznělo na COPS, nebo jestli mm, o tom um, ho, hovořili nějakým způsobem, se tím zabývali i ministři. Vím, že to je trošku míň, omlouvám se za ten výraz sexy, než teda ta námořní operace vojenská. Děkuji panu Danžanovi. Já bych hm, navázal, když dovolíte, na jeho otázku týkající se Nigeru. E, jestli to použití e, třetích zemí pro žadatele o azyl předpokládá i třeba zřízení nějakých detenčních táborů v, e, ve třetích zemích, například konkrétně, konkrétně v Nigeru mám tím na mysli třeba tu australskou cestu, která zachází se svými boat people, kteří k nimi přijíždějí. Eh, dalším prosím pana, pana Van Ordena. Uh, Děkuji velice. Já se chci vyjádřit k té první otázce. Hybridní válce. Samozřejmě, hybridní válka zahrnuje celé spektrum různých aktivit a operací. Klasická sovětská operace KGB, tedy odvádění pozornosti, atentáty, vymýšlení skandálů, šíření zvěstí v novinách, podpora určitých politických stran a následné demonstrace, to všechno tedy graduje a to centrum je stále, to spektrum aktivity je stále intenzivější. Zahrnuje to i útoky po internetu a další záležitosti. Je to tedy celá škála různých aktivit, které si musíme uvědomit, že existují A jak pan Papovský dobře ví, já se vážím všech aspektů společné obrané a bezpečnostní politiky a jsem potěšen tím, že můj dobrý francouzský kolega, přítel Don John, nyní hovoří eh, o tom, že se dí, začínáme dívat skepticky na společnou obranou bezpečnostní politiku. Mám dvě otázky. Za prvé, co si myslíte, že je hlavním cílem Evropské rady v červnu? co byste opravdu rádi, aby se tam řešilo? Co byste chtěli prosadit? Já to potřebuji vědět, abych eh, podle toho přizpůsobil eh, své aktivity. A pokud je o téma operací ve středozemním moři, já jsem se včera, eh, já jsem včera navštívil Čentočely v Římě. Myslím, že nikdo další z Bruselu tam ještě nebyl, já jsem ale chtěl na vlastní oči vidět, jak to tam vypadá. A je to tedy centrála italských sloučených sil, funguje velmi dobře, jak, tak jak vojenské štáby většinou fungují, ale to hovoříme o 140 nebo 170 dalších osobách, které by byly potřeba, aby fungovala evropská centrála nebo štáb na této úrovni. Vzhledem k tomu, že eh, generální tajemník NATO se účastnil zasedání rady. Chci se zeptat, jestli tam padla otázka, zda by, bylo mož, by byl možný režim ve formě Berlín plus, a zdali by případně tedy eh, velení převzala Neapol a hlavní štáb. Ten tam, který je velmi dobře vybaven, pokud jde o schromažďování zpravodajských informací i velení v oblasti Středozemního moře. Mě by tedy zajímalo, jestli o tom někdo uvažoval. A jak eh, kolega Donjon správně poukázal, vojenské intervence v středozemním moři ze strany Evropské unie jsou zaměřeny pouze na boj proti pašerákům s lidmi a nebudou mít žádný okamžitý dopad na migrační toky jako takové. To je něco úplně jiného a lidé často oba problémy směšují. A mají pocit, že pokud zničíme ty flotily, ty lodě, které používají pašeráce, tak lidé přestanou proudit, ale to pravda není. A jak pan Dončan řekl, my se musíme tedy snažit řešit kořeny celé této krize, zasáhnout v této oblasti, abychom zabránili tomu, eh, aby tyto lidé se hromadili na africkém pobřeží. A jedním z dalších velkých eh, zdrojů je Eritrea, hned vedle Djibouti. Já... Mě by zajímalo, jestli v Djibouti se někdo vůbec podíval přes hranice, aby zjistil, co se děje v Eritreji, proč těto lidé utíkají a jakým způsobem se dostávají na práh Evropy. A pak samozřejmě je tu další problematika, problematika repatriace uprchlíků, protože jedním z velkých motivačních faktorů pro uprchlíky je myšlenka, že ve chvíli, kdy dorazí na naše pobřeží, tak to pro ně skončilo. A my musíme jasně říci, ne, my vás pošleme zpátky. Ale samozřejmě levice v tomto parlamentu se na to dívá úplně jinak. Chtějí pouštět lidi dovnitř a potom je rozdistribuovat po jednotlivých zemích, včetně té mé vlastní. A samozřejmě my máme tedy výrazně konzervativního premiéra, který je proti opatřením tohoto typu. Já se tedy myslím, že je třeba vyvíjet větší úsilí i v této oblasti, která vlastně nespadá do té společné bezpečnostní obrané politiky. Není to vojenská záležitost, ale i tam by se měla upírat pozornost Evropské unie. Děkuju a nyní prosím paní Sibajos. Tak så mycket, herr Děkuji, <clears throat> pane předsedo. Dovolte mi začít stručnou poznámkou. Já jsem pozorně sledoval analýzu pana Donjon a naprosto s ním souhlasím. Popisoval námořní operace a řekl, že tedy ta snaha zasáhnout vojensky je naprosto absurdní a v reálu, v praxi se neosvědčí. Já jsem přednedávnem hovořila s premiérem sousední země a Eh, ten mi řekl, že existuje celá řada osobností, které protestují proti vojenskému řešení problematiky migračních toků. Ale libýský velvyslanec a vláda, se kterou máme málo kontaktu, eh, se také vyjádřila jasně proti Paní Mogarini nyní tedy odcestovala do tohoto regionu, pokusí se ovlivnit situaci, pokusí se ovlivnit rezoluci, kterou přijme Bezpečnostní rada OSN, ale mě by zajímalo, jaké podklady tu vlastně jsou pro rozhodnutí Rady bezpečnosti, vzhledem k tomu, že situace v Sýrii se stále zhoršuje a teď je otázka, co udělat pro to, abychom situaci řešili. A je třeba si uvědomit, že tady z tohoto pohledu vojenské řešení situace ve Středomoří prostě neobstojí. A pokud jde o ty bezpečnostní hrozby, a nelegální migranti jsou vnímáni jako určitá bezpečnostní hrozba. Nevnímáme je vůbec jako lidi. A je třeba si uvědomit, že jsou to lidé, kteří utíkají před konkrétní hrozbou, konkrétní situací ve své domovské zemi. A ještě tedy pokud jde o závěry z 18. května. Opakuje se v nich, že je třeba podpořit i aktivity OSN. Ale když, pokud se to interpretuji správně, my jsme v podstatě tím řekli zároveň, že OSN eh, zeštíhluje své aktivity v této oblasti a naopak tvrdí, že spíše členské státy by měly začít řešit problematiku migračních toků do, ve větší míře. A panuje tedy představa, že existuje evropský program spuštění provozu dronu a přitom chybí legislativa, která by jasně regulovala, co drony mohou a nebo nesmí dělat. A pak také tedy probíhá rozsáhlá diskuze o zbrojním průmyslu. Jsou k dispozici eh, dokumenty, které ukazují eh, tím směrem, nebo podklady, které ukazují na to, že pokud posílíme výkon zbrojařského průmyslu, vzniknou tím nová pracovní místa. Říká se také, že je to důležité pro naši obranu v případě konfliktu a to je vlastně důvod, proč vůbec máme zbrojařský průmysl. Nejde o to, abychom vytvářeli nová pracovní místa, ale je to, jde o naši obranu. Samozřejmě v rámci té produkce jsou tu i tedy příležitosti pro vývoz zbraní a to bohužel i do konfliktních oblastí. A je třeba si uvědomit, že tady vlastně právě existence zbrojařského průmyslu v Evropě přispívá k rozmíchávání některých konfliktů po celém světě. A, a teď je tedy otázka, zdali ta argumentace oslabit pozici zbrojařského průmyslu obstojí nebo ne. Děkuji, paní Sibajos. A e, nyní prosím pana Šavhojzera. Já, pan Šavhojzer, e, bych měl takovou prozbu k vám. My všichni víme, že jste veliký odborník na Rusko. Mohl byste ve vašem příspěvku eh, vysvětlit, jaký podíl nebo máli podíl Rusko na zhoršení bezpečnostní situace eh, na eh, sousedství s Evropou? Děkuji. Prosím, máte slovo. Point of order poznámka. K jednacímu řádu. Já jsem mm, tedy teď slyšela, že překladatel řekl, že chci zrušit zbrojařský průmysl, a to jsem neřekla. Já jsem eh, řekla, že se nemáme dívat na zbrojařský průmysl pouze z pohledu toho, že eh, zvýšený výkon vytváří pracovní místa já jsem jenom říkala, že v novinách se tady zdůrazňuje, jak si ta právě tato úloha zbrojařského průmyslu a že to se mi nelíbí. Děkuji za poznámku, paní Simbaros. Děkuji. Prosím, pane Šavoje. Vous m'accordez, cher président, euh, beaucoup de... Takže vy mi, eh, jak si vy říkáte, že mám určité kompetence, které nevím, jestli skutečně mám a znalosti, ale každopádně má první otázka na pana Popovského se týká uh, Daeše, respektive islámského státu. Yes. Některé naše spravodajské služby v Evropě, včetně ruských spravodajských služeb, se domnívají, že islámský stát jsou do jisté míry určitou emanací Spojených států a že to vyplývá z toho, že tedy to jsou lidé, kteří vydou z vězení a tak dále, kteří vyplývá to z toho, že aby, eh, že tedy dostávají určitou finanční podporu a že jejich obchod s ropou by nebyl možný, kdyby tu nebyla eh, určitá spolupráce nebo spoluvina. A já nevím, jestli mluvím také s vašimi spravodajskými zástupci, kteří říkají, že by bylo užitečné, kdyby eh, jste je požádali, aby vyprodukovali určitý dokument, informační dokument na toto téma. Osoby, eh, které se mnou hovořily o této záležitosti z různých zemí, to jsou seriózní, eh, seriózní osoby, které znám delší dobu. Druhá poznámka. Jak e, řídit, uřídit tuto e, skutečně humanitární katastrofu? Já bych řekl, já jsem, že v 80. letech eh, byl, jsem, jsem zodpovídal za národní eh, decentralizovanou komisi, kdy myslím si, že když eh, nepomůžeme Africe se rozvinout, a my jsme jí nepomohli, vidíme, jak od těch 80. letech se Afrika dál potápí, a jak jsme do určité míry dál plundrovali, dál jsme podporovali vlády eh, pochybného charakteru, které jenom využívají zdrojů. A eh, skutečně za naší eh, spoluviny, za našeho vědomí se to dělo. A je pak logicky očekávatelné, že v určitý okamžik Afrika přijde k nám. Takže druhá otázka je, jakým způsobem jsme zasahli, když jsme zasahli. No v Libii, v Syrii to bylo naprosto v rozporu s mezinárodním eh, právem a pořád jsme ještě neanalyzovali eh, správně eh, příčiny a vyvolali jsme naopak určité deformace a perturbace, které ještě zhoršily situaci. Takže když se podíváme na účinné země, jako je Austrálie, Švýcarsko, Japonsko, které místo aby pořád jenom eh, se utápěli v nějakých vzdušných zámcích, tak eh, skutečně se jednají efektivním způsobem. Takže buďme trochu seriózní. Nemyslíte, že bychom měli uvažovat o skutečném rozvojovém partnerství pro Afriku a takové rozvojové partnerství by mělo být konstruováno s Čínou, samozřejmě s Ruskem, Francie, která eh, má dobrou pozici, ovšem nemůže sama eh, takovou situaci zvládnout. Je to výzva pro celou Evropskou unii s novými eh, partnery pro rozvoj Afriky. Jinak si musíme uvědomit, že fenomén migrace je teprve na začátku a jsou tu ještě miliony, miliony, možná stovky milionů lidí, kteří se chtějí přemístit směrem k nám. To je realita vyplývají, z toho, že v příštích 20 eh, letech nás čekají obrovské demokratické tlaky vzhledem k naší neschopnosti rozvinout kontinent, který má obrovský potenciál, ale který my jsme nebyli schopni spolu rozvíjet s africkými partnery a často se to dělo přímo v důsledku naší intervence, v důsledku toho došlo k narušení. Omlouvám se, že jsem mluvil tak ze široka. Děkuji vám za příspěvek, pane Šafojzere. Já jsem vám velmi vděčný, že jste v začátku svého projevu obohatil politický slovník o výraz, který jsem ještě neslyšel, a to jsou slova americké emanace. A myslím, že to je pozoruhodný výraz, budu si ho pamatovat. Děkuji vám. Kolegové, nevidím, že by se někdo hlásil do diskuze, tak bych poprosil pana Popovského, aby odpověděl na otázky a vyjádřil se k tomu, co říkali zde přítomní kolegové. Děkuji, pane předsedo. Já budu co nejstručnější. Za, za prvé vaše e, otázka. Evropská unie není ve válce s nikým. Ale pa, jak pan van Orden správně vysvětlil, ta hybridní válka má mnoho stránek a my jsme rozhodně jistě konfrontováni s určitými formami hybridní války, především ku příkladu agresivní propagandou, zvlášť v některých našich zemích, zejména ve východní Evropě. A to není nový jev, je to velice dobře popsáno v ruské vojenské literatuře, jak známe z Gerasimovy doktriny z roku 2007, když si ji přečtete teď, tak si uvědomíte, že je to přesně to, co se v Ukra- na Ukrajině děje nyní. Mohli bychom Eh, hodně dlouho se snažit definovat a popisovat hybridní válku, jenže nejdůležitější je se rozhodnout, jak reagovat na ty negativní jevy, ať už je to negat- eh, agresivní propaganda nebo zneužívání ekonomického vlivu jako, eh, jako vlastně nepřátelské síly a tak dále. Co se týče té zprávy a hodnocení bezpečnostního prostředí, Tady došlo k mnoha změnám, minimálně od roku 2003, kdy byl schválen ten původní dokument. Já asi poukáži na tři aspekty, které eh, jsou prioritami, prioritami zprávy vysoké představitelky. A to je, že svět je mnohem propojenější, nejenom díky technologickému vývoji a rozvoji, eh, a že je také plný napětí Eh, či sporů v tom smyslu, že mezinárodní řád, tak jak jej známe, který vznikl po roku 1945, je nyní spochybňován z, něk- z řady stran, z řady, eh, ze strany řady států, ale i nestátních aktérů. A svět a konflikty kolem nás, eh, to vše je složitější. Neboli stojíme tváří v tvář s řadou i nových hrozeb – jako třeba je hybridní válka, kybernetické útoky, které bohužel se staly zcela běžnými. Co se týče přípravy společné bezpečnostní a e, obrané politiky, znovu zdůrazňuji, že to není jediná odezva na tu migrační krizi. Je to jenom jeden aspekt té odezvy a hlavním cílem je vlastně narušit ten podnikatelský model pošeráků. To ovšem nevyřeší problém migrace. Ten jej třeba může trošku snížit, snížit tlak eh, na země na jihu Evropské unie, které se musí přímo vypořádávat s důsledky migračních toků. Takže je to součástí obecnějšího přístupu. Probíhají debaty o eh, tedy přestěhování, relokacích. Vím, že je to senzitivní otázka. Komise eh, včera schválila několik návrhů, eh, které eh, byly také prezentovány generálnímu tajemníkovi OSN, který zde byl. A ta debata teď bude zahájena s členskými státy, které se rozhodnou jestli tato opatření přijmou nebo ne. Pravděpodobně někdy během června. Ale souhlasím s panem Tanžánem, že bychom měli využít všechny nástroje, které eh, máme k dispozici. Ku příkladu mise do Sahelu. A to už eh, tedy se děje. Eh, my jsme také před, změnili mandát té mise a vy jste, myslím, byl také v Sahelu a v Nigeru. My jsme tam navrhli členským státům dvě myšlenky. Buď eh, rozšíříme eh, geografický zásah těch misí, aby se toho dělalo více v terénu, anebo že jim dáme exekutivní mandát eh, mandát nebyl schválen, že by naši lidé mohli spolupracovat s nigerskými vojáky a policii v ochraně hranic, ale že tady budeme mít fyzickou přítomnost na severu blízko libijské hranice a že tady budeme spolupracovat s nigerijskými sílami eh, v terénu, tak abychom jim pomohli efektivněji zvládat migrační toky, ale abychom tam také, abych, abychom také zlepšili situační povědomí i pro nás samé. A teď se zase vrátím, eh, neodpovídám úplně chronologii, Eh, EUNAFORMET, tady je ještě řada otázek, eh, které se budou řešit, eh, bude je řešit admirál Brandino, ku příkladu, jakým způsobem tady budeme zacházet s těmi zachycenými loděmi, co s těmi loděmi budeme dělat, já to nevím. Admirál je v Bruselu tento týden a teď pracuje na konkrétních tedy návrzích, které budou prezentovány členským státům v nadcházejících týdnech pan Van Orden. Cílem eh, Evropské rady, my se snažíme udržet určitou rovná, rovnováhu mezi, me, mezi prováděním a nějakým výhledem do budoucna, ale my rozhodně bereme bezpečnost a obranu vážně. Eh, určitě odsouhlasíme nové zásady nového strategického rámce a snažíme se pojmenovat Eh, cesty, jak stimulovat lepší obranou spolupráci mezi členskými státy, ku příkladu pomocí přípravné akce. Ta situace ve světě se opravdu změnila od prosince 2013 a my teď stojíme před hrozbami na jihu, na východě a musíme být schopni na tyto hrozby reagovat pomocí nástrojů, které máme k dispozici, bez toho, abychom tvořili nástroje nové. Debata s NATEM, co se týče té operace ve středozemním moři. My jsme naprosto transparentně jim ukázali veškeré plány. Já sám jsem se zúčastnil Severoatlantické rady, eh, ještě předtím, než to eh, rozhodnutí bylo učiněno, abych je informoval, což byli rádi. Eh, panuje dohoda, že bychom tedy Eh, měli spolupracovat s NATEM, zvláště co se týče eh, operace Active Endeavour. Ta už eh, má velení, zatím žádné lodě nejsou spuštěny, ale mohlo by to posílit situační povědomí, takže o tom budeme debatovat s kolegy z NATO již brzy. A potom ta Eh, eh, ta, to naše zapojení eh, blíže zdroji těch, blíže zdroje těch uprchlíků v zemích, odkud uprchlíci skutečně pocházejí, to je dobrý nápad a vysoká představitelka o tom hovoří nejenom s ministry zahraničních věcí a obrany, ale i s ministry pro rozvojovou spolupráci, to, bude v úter, to bylo v úterý a oni souhlasí s tím, že bychom měli přesměrovat naši rozvojovou pomoc na řadu zemí, zvláště v oblasti e, Sahelu a subsaharské Afriky a snažit se řešit e, ty e, samotné příčiny migrace, vytváření pracovních míst a tak dále a zvládat ty migrační toky skutečně u zdroje, tam, kde začínají a ne až, když ti lidé přijdou na libijské břehy. Takže k tomu dojde, je to dlouhodobé zapojení Nepodaří se to ze dne na den, ale, ale pracujeme na tom a je to součástí naší odezvy. My nechceme žádnou zemi překvapit tím, že bychom tam rozmístili vojenské síly nebo operace, takže máme vydány jasné instrukce našim úřadům v třetích zemích, aby vysvětlovali, co se chystáme dělat. A to je trvalé úsilí, takže komunikujeme s africkými zeměmi, Eh, konkrétně i s Africkou unii. Vysvětlujeme, jaké máme plány, jaká je aktuální situace. Vysoká eh, představitelka se také do toho zapojila, jak jste řekli, dvakrát jela do New Yorku, eh, jela do Tuniska i do dalších zemí, aby vysvětlila, jak situaci vidíme. A to také, doufáme, pomůže získat koncensus pro usnesení Rady bezpečnosti OSN. Ještě nejsme tak daleko, ta debata probíhá a nevím, kdy toto usnesení bude schváleno pozitivnímu vývoji, takže máme eh, méně rezistence vůči poskytnutí mandátu pro Evropskou unii, ale to rozhodnutí se zatím ještě neučinilo a souhlasím s tím, že migranti jako takoví nejsou hrozbou. Potřebují ochranu a my také musíme respektovat jejich práva. Na druhou stranu jsou samozřejmě případy infiltrace, nedávný případ ku příkladu eh, zatčení podezřelého, který eh, se účastnil eh, útoku v Tunisku, který byl zatčen v Itálii, který tam pravděpodobně pronikl mezi migranty což ovšem neznamená, že musíme podezřívat všechny migranty, jenom musíme být bdělí a musíme si uvědomovat existenci těch hrozeb. Eh, ptali jste se na podporu operací OSN. OSN eh, kontinuálně volá po větším zapojení eh, států Evropské unie. To je důležité a i to se mění. Když se podíváte na to, co se děje v Mali, kde některé členské státy skutečně se snaží, e, zvláště třeba Švédsko a Nizozemsko, mají tam vojáky, mají tam zpravodajce, a my jsme v úzkém styku s oddělením e, mírových operací OSN, snažíme se to všechno usnadňovat a Víme, že oni očekávají, že členské státy se budou více angažovat. Oni tomu říkají afganistánský, eh, afgánský efekt, protože tím, že členské, některé členské státy stáhly vojáky z Afganistánu, tak vlastně je mají, aby je poslali někam jinam. Zatím se to ještě nestalo, ale panuje takové určité eh, porozumění nebo souhlas, že by k tomu mělo dojít. Co se týče obraného průmyslu, tam se nechci pouštět do nějaké zvláštní debaty existují určitá fakta, že je to průmysl určité velikosti, že eh, připráví, eh, že, že tady vytváří asi 800 tisíc pracovních míst, takže je to ekonomický faktor, ale je to také hybná síla inovací. My víme, že řada technologických vynálezů během uplynulých desetiletí máme díky výzkumu eh, v rámci vojenského průmyslu a je to také myšlenka za tedy tu přípravnou akci, která se týká výzkumu a vývoje v souvislosti s eh, bezpečností a obranou. A co se týče poznámky pana eh, Schaffhausena, co se týče Daeše a nutnosti analyzovat ty hrozby, my nemáme naši zvláštní spravodajskou službu, nikdy jsme ji neměli, máme jakousi buňku eh, a získáváme informace tedy z národních služeb členských států, které tady jsou, řekněme, odtajněny a distribuovány, aby nám usnadňovaly rozhodování, takže rozhodně analyzujeme hrozbu, která plyne z přítomnosti a aktivity Daeše neboli islámského státu. A už jsme také, už jsem také hovořil, hovořil o tom angažma eh, politiky pro rozvoj v zemích zdrojů, Eh, tady uprchlíků nebo migrantů a na konalo se zvláštní setkání v Dubnu a i v červnu proběhne schůzka s řadou eh, afrických zemí na Maltě a budeme právě tam s nimi, s těmito africkými eh, zeměmi hovořit o výzvách, které představuje ta masová migrace. Děkuji. Děkuji, pane Popovský, za vaše vysvětlení a za odpovědi. Já jsem eh, zaznamenal, že pan Zdrojevský chtěl něco říci. My jsme už uzavřeli diskuzi, ale myslím si, že rychlá reakce by byla asi na místě. Prosím. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Já sleduji tu debatu a musím říci, že jsem poněkud znepokojen, když se dívám na to úsilí a na tu neefektivitu toho, co se udělalo. Ale to je samozřejmě můj osobní názor. Hovoříme tady o hybridní válce a hybridní válka eh, podle mého názoru vyžaduje hybridní odezvu. Když se podíváme na naše eh, oponenty, nepřátelé, jsou to demokrati, jsou to lidé, kteří podporují lidská práva, mají eh, tanky a také pronikají do kybernetického prostoru. Když hovoříme o hybridní válce, tak co máme? Máme pár starých trabantů, které můžeme postavit proti našim nepřátelům, kteří vedou tuto hybridní válku. A ta válka je opravdu eh, velice složitá, proto ji nazýváme hybridní eh, hrozbou. Hovoříme o hybridních konfliktech, neměli bychom také přijít s nějakou hybridní odezvou? existují určité návrhy, nápady, myšlenky, ale všechno to nepůsobí příliš efektivně a příliš vážně. A my potřebujeme odezvu, jenže ta odezva musí být e, založena na sdílené koncepci. Nemyslím, že bychom museli v rámci odezvy ustavit evropskou armádu, ale musíme udělat maximum, aby naše vlastní armády v, členské, v členských státech byly dost specializované a byly schopné spolupracovat na hybridní odezvě vůči této hybridní hrozbě. A ještě jedna poznámka. Máme konec května. Víme už vůbec, jak bude vypadat rozpočet kolik peněz budeme mít na naši bezpečnost, kolik budeme mít k dispozici pro rok 2016? Vaše připomínky, pane Zdrojevský, já myslím, že budeme mít ještě příležitost, aby oba pánové reagovali na e, vaše poznámky. Já bych e, teďka e, nyní rád uvítal ještě našeho dalšího hosta, je to pan Kornáro Markus, je náměstkem generálního ředitele generálního ředitelství pro rozvojovou spolupráci. My se budeme nyní zabývat iniciativou, kterou eh, my všichni eh, dobře známe, které říkáme Trade and, Train and Equip. Eh, to není iniciativa, která by byla nějak, nějak nová. Já si pamatuju, že už před mnoha, a mnoha lety naše jednotky ISEF v Afghánistánu tuto metodu používali. Naši vojáci spolu s americkými vojáky trénovali vojáky afgánské armády a než je naučili pochodovat, tak jim dali boty, které neměli. A e, ta metoda samozřejmě je, je velmi účinná. Já budu mít potom otázku a vyslovím ji, když dovolíte, hned. Kde vlastně končí to darování nebo to ekvipování co se týče materiálu, končí u bod nebo končí u neprůstřelných vest, vest, vest nebo končí třeba u osobních zbraní, co se vlastně do, toho, do té pomoci zahrnuje. A já vás poprosím, abyste na tu otázku odpověděli, eh, pánové, eh, až bude diskuze. Eh, já bych si teda dovolil nyní otevřít, otevřít diskuzi vašimi projevy a pana Popovského bych poprosil jako prvního. Thank you very much. Děkuji vám. A jsem rád, že ještě stále rozumím češtině. Konec konců jsem vyrůstal nepříliš daleko od české hranice, dívali jsme se na českou televizi v 70. letech. A e, e, ještě odpovím panu Zdrojevskému k e, hybridní válce znovu. Jistě, ta odpověď musí být také hybridní, právě proto vysoká představitelka předtvoří, eh, předloží akční eh, plán, kdy zejména musíme čelit agresivní propagandě. To předloží eh, v červnu a pak k financování. Tím budu reagovat také na jednu otázku pana Danžana. K financování ehm, této politiky tak zatím se příliš nepokročilo. Pokro- snažili jsme se pokročit, pokud je o Atenu, eh, snažili jsme se překročit status quo, ale nepodařilo se to, poda- eh, snažili jsme se. Jinak eh, myslím, že zachováme aspoň tedy financování na poměrně dobré úrovni civilních operací. Byla krizová situace v určitý moment, teď je situace trochu stabilnější, ale ne, neočekával bych žádná dodatečná eh, oznámení v červnu, kromě eh, potvrzení zahájení přípravných akcí. A teď eh, se dostávám k té iniciativě, které jsme říkali Train and Equip. Teď oficiálně název tohoto společného sdělení je budování kapacity na podporu bezpečnosti a rozvoje. Um, my jsme chtěli ten uh, přístup jak si eh, lépe operacionalizovat. Chtěli jsme, abychom měli větší, ehm, takovou větší, eh, jednotnější eh, přístup a chtěli jsme mít jasnou koncepci, kterou můžeme předložit Evropské radě, protože konec konců Evropská rada nás požádala, abychom na tom začali pracovat. Ty myšlenky v tom dokumentu vychází z našich zkušeností z terénu. Víme, kde jsou nedostatky. Udělali jsme si poměrně dobrou představu, pokud jde o školení, poradní činnost, monitorování, ale jsou tu limity. Vyškolili jsme poměrně velký počet um, vojáků v Mali, v Somálsku, možná do konce letošního roku to bude 7-8 tisíc mužů, ale jsou tu vážné limity toho, co můžeme dělat z hlediska tedy jejich vybavení zařízením. Tím nehovořím o zbraních. Jsou to prostě jednoduché e, funkční e, záležitosti, které potřebujeme, když chceme pracovat, komunikační prostředky a, e, a vozidla a také ty boty, které zmínil pan předseda. Musíme uspůsobit naši politiku, abychom byli schopni dělat více, abychom ošetřili legální limity, jakým způsobem můžeme použít společnou politiku, jakým způsobem můžeme použít další nástroje, nástroje. To, co říkám, souvisí hlavně s naší eh, prací v Mali, eh, v Somálsku a na podporu africké bezpečnostní architektury. Analyzovali jsme výzvy, pak jsme přihlédli ke stávajícímu regulačnímu rámci, který vyplývá jak ze smluv eh, evropských, tak i z pravidel OECD DAC, kde je určitá definice rozvojové pomoci, což pak má dopad na hodně z našich nástrojů, zejména Evropský rozvojový fond. Řešíme to také otázku soudržnosti našich podpůrných kroků a jakým způsobem mají dopad na využití stávajících nástrojů, ať už uvnitř či vně eh, evropského rozpočtu. Takže jaké konkrétní jsou teď kategorie eh, naší nadcházející práce. Musíme zlepšit koordinaci v rámci Evropské unie mezi členskými státy i s dalšími aktéry, to je Africká unie a, a OSN eh, obzvlášť. Dále musíme mít rámec pro zlepšení um, akcí při budování kapacity a dále finanční a regulační opatření. Pokud jde o toto posledně jmenovanou oblast, tak chceme Eh, přeskoumat zejména několik následujících oblastí. Přizpůsobení nástroje, eh, takzvané, která je známá jako Africa Peace Facility, eh, myslím, že funguje od roku 2005, jestli se nepletu. Vynaložili jsme na to 1,2 miliard eur od začátku fungování tohoto nástroje. Ale jsou tu limity, jsou tu věc, určité věci, které ne, nesmíme či nemůžeme dělat. A takže to chceme přeskoumat, protože to se to také sfinancuje z EDF, tak to musí probíhat v plné spolupráci s partnerskými státy. Dále, um, napojit um, tedy několik nástrojů dohromady, propojit několik nástrojů, udělat takové možná ehm, propojení či slouš, sloučení bezpečnosti a na úrovni bezpečnosti a rozvoje a pak mít samostatný nástroj pro budování kapacity. Čili když se ocitneme, když dosáhneme limitu, no tak proč bychom pak nemohli mít něco specificky určeného za tímto účelem? Ehm, komise připraví víceletou perspektivu a to bude vhodnou příležitostí se touto otázkou zabývat. Budeme tak činit spolu s našimi kolegy. I členské státy jsou vyzvány aby rozšířili mechanismus TINA pro budování kapacit v partnerských e, zemích, ale to je mezivládní uspořádání, takže je to v podstatě mimo přímý dosah komise e, nebo e, eh, SVČ. Takže musíme začít rozpracovávat tu koncepci pilotní e, případy v Mali, v Somálsku a v rámci té Ehm, mírové a bezpečnostní architektury pro Afriku. Samozřejmě je to koncentrováno na Afriku a to je proto, že tam je teď ehm, to hlavní těžiště naší akce, ale není to něco, co by se týkalo exkluzivně Afriky. Jakmile si uděláme představu o tom, kde všude můžeme využívat naše nástroje, měli bychom být schopni budovat kapacity i jinde. To je nesmírně důležité pro členské státy, aby neomezovaly zeměpisnou eh, působnost toho eh, nástroje. Celkově se jednalo o práci kolaborativního eh, charakteru, to znamená založenou na spolupráci několika služeb. Nebylo to vůbec snadné, protože jsou to zásadní otázky. Právní základ, právní omezení, právní limity, ale myslím si, že výsledek je v konečném důsledku povzbudivý a jsme vděční partnerům za dobrou práci. Teď předložíme ten výsledek ministrům jak zahraničí, obrany tak a pro rozvoj. Přijde to před Evropskou radu a očekáváme, že Evropská rada nám pak dá nějaké jasné pokyny, eh, kam směřovat dál, kam to pak půjde v praxi. Myslím, že je to každopádně velká poptávka, pokud jde o tuto podporu při budování kapacit a um, jak jsme o tom hovořili v prvním bodu agendy, jde přesně o řešení těch eh, prvotních příčin migrace. Děkuji. Děkuji vám, pane Popovský, a máte slovo, prosím, pane Kornáru. Eh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Je mi potěšením navázat na vystoupení pana Popovského. Je to téma, které nás úzce spojuje v posledních měsících. Z hlediska rozvoje je evidentní, že tím eh, hlavním předpokladem, od kterého se odvíjel celý přeskum, eh, byla skutečnost, že chudoba, násilné konflikty a nefungující státní zpráva vlastně přispívají k zhoršování bezpečnostní situace. Abychom pomohli partnerským zemím a regionálním organizacím řešit tyto výzvy, je důležité, aby Evropská unie mohla komplexně a efektivně podpořit tyto partnery tak, aby si tito vybudovali vlastní kapacity k zajištění bezpečnosti. To se netýká pouze bezpečnosti, ale také socioekonomického rozvoje, protože oba aspekty jdou ruku v ruce. A sdělení, které jsme přijali 28. dubna, o tom naprosto jasně hovoří. Toto sdělení také identifikuje hned několik mezer, které vidíme v rámci odezvy Evropské unie a k ním tedy navrhujeme opravná opatření, o kterých později můžeme hovořit do větších detailů. Ale obecně vzato vidíme tady dva takové hlav, tak hlavní toky, hlavní témata. Za prvé je třeba zlepšit koordinaci a soudržnost přístupu Evropské unie k bezpečnosti a rozvoji. A za druhé je důležité přijít s komplexním programem a reform bezpečnostního sektoru a řízení bezpečnostní situace. Obojí tedy musíme řešit současně, zvlášť, ale dříve či později tedy na obojí dojde, přesně jak o tom hovořil pan Popovský, když dal ty jednotlivé příklady. My se snažíme prosazovat vyvážený komplexní přístup, tady vyvíjíme úsilí hned na několika frontách, tak, aby nástroje Evropské unie odpovídaly tomu, co už mají k dispozici členské státy a celá ta odezva byla efektivnější. Závěry rady v této věci z 18. května nastavily velice ambiciozní program a čekáme, že červnová rada nabídne určité politické eh, směry dalšího postupu. A na závěr mi dovolte zopakovat, že bezpečnost jde ruku v ruce s rozvojem, ale na druhé straně rozvoj není možný bez eh, toho, aby situace byla bezpečná. A my tedy předpokládáme, že dnešní výměna názorů s tímto podvýborem eh, pomohla Evropskému parlamentu v tom, aby se lépe zorientoval v této iniciativě, vzhledem k tomu, že Evropský parlament hraje v tomto ohledu klíčovou úlohu, pokud by nakonec padlo rozhodnutí o přijetí nějakých legislativních řešení. A pokud jde o konkrétně úlohu podvýboru CD, my bychom byli rádi, kdyby se k těmto jednáním připojil i výbor DV. Já vím, že chcete zapojit výbor DV, ale protože tu zastupuji tedy direktorát pro rozvojovou pomoc a cítím potřebu to ještě jednou zdůraznit. A když se, tedy pokud jde o vaši úvodní otázku, pane předsedo, já se k ní vrátím později, ale myslím, že je třeba je posuzovat ze dvou parametrů. To dělení jasně říká, že cokoliv, eh, co tedy představuje smrtelnou hrozbu, je mimo naši náš mandát, naše zodpovědnost. A za druhé je tedy potřeba prosazovat jaksi skutečnou rozvojovou pomoc. A s několika výjimkami cokoliv, co by, se, co by tedy zahrnovalo zbrojní materiál v rámci rozvojové pomoci, není přípustné. A Tady asi skončím a rád se k celé věci vrátím později. Děkuji vám, pane Kornáru, a otevřeme diskuzi a poprosil bych pana Lamžána. Merci, monsieur le président. Děkuji. Já jsem trochu zklamán, že nás je tu tak málo. No je to komplikované samozřejmě ve čtvrtek vždycky, ale z mého hlediska je to zásadní iniciativa. Často jsme měli příležitost se eh, o ní bavit. Málo kdy máme takto konkrétní, efektivní otázky, které vyplynou, eh, eh, které můžeme tedy očekávat, že by mohly vyplynout z rady. Já budu tomu říkat nadále train and equip, protože je to prostě jednodušší. Ale je to zásadní posun z hlediska určitého eh, obdaření naší činnosti tedy nějakým praktickým hmatatelným rozměrem. Vy jste eh, zmínil určité nedostatky, které byly konstatovány. Například, že um, tedy tu byly určité zkušenosti z terénu a vždycky se vrací uh, stejné zkušenosti je hezké, že školíme, radíme, ale pokud zatím není skutečné, skutečná možnost vybavení výstroje, tak to moc nepomáhá. Samozřejmě výbavou nemyslím žádné tanky a tryskáče, ale um, myslím ti uh, třeba pro Afriku bezpečnostní otázky, eh, objekty, jako jsou třeba vybavení, jako jsou třeba počítače nebo policajní laboratoře. To je vybavení, který, které hraje velkou roli, které z hlediska částek nemusí být až tak zatěžující. A právě proto je to tak důležité. Čili z hlediska principu je to vynikající, je to Eh, naprosto chválihodný záměr. Ovšem, kde je zakopán ten pes? No asi eh, v podrobnostech, jak to bývá, mohou být eh, ty, ty problémy. Ehm, čili já vám při, já připouštím, že vznik finančního nástroje, který by byl zasvěcen speciálně k tomuto účelu, mi připadá být nejlepším řešením. Protože eh, to souvisí s dalším problémem, který jste zmínila, to je problematika ucelenosti. Nemyslíme si, že se dnes nic neděje na úrovni Evropské unie. Děje se hodně, eh, pokud jde o train and jako equip, ale jde to, je to tak jaksi rozptýlené mnoha různými směry zodpovídá se to mnoho různých aktérů, často je to znásobováno potom eh, zmatením na straně našich partnerů, ke, ke komu se mají obrátit, kdo stojí za komisí, za radou, členské státy a tak dále. Čili je to, je to takový um, trošku v tom ne, eh, zmatek nebo nepořádek, eh, když se podíváte, co se v Africe děje, v podstatě máme z pozitivního hlediska k dispozici všechny nástroje, globální přístup, všechno máme. Ale už v podstatě ani nevíme, kdo za co zodpovídá. My sami to nevíme. Tak si představte, jak, jak to působí na ty příjemce, na ty samotné africké eh, země. A tohle všechno financují eh, evropští spoluobčané a je komplikované jim vysvětlit, na co to přesně jde. Jsou tu částky, to ano, ale kdo potom co dělá a za co odpovídá, už tak jasné není. Takže se to musí racionalizovat. Eh, koordinace, ehm, to je slovo, které je sice z absolutního hlediska žádoucí, ale co to znamená koordinace v tomto smyslu? Máme tu dvě struktury, každá z nich už něco dělá a teď bude ještě třetí, která je bude je koordinovat. Takhle to velmi často eh, postupuje. Měl bych radši, než aby se jim nadřazovala nějaká třetí, která je bude koordinovat, tak aby vznikla jenom jedna místo nich. Teď jsem řekl něco, co je možná trochu jako karikatura, ale Ehm, z hlediska viditelnosti si myslím, že by bylo dobré, abychom měli samostatný ehm, finanční nástroj k tomuto účelu, protože jinak budou ty problémy vždycky v těch byrokratických podrobnostech, kdo bude eh, řídit co, jaké D, eh, jestli to bude DG, kdo bude eh, za co zodpovídat. Takže tady je potřeba používat zdraví, rozum, být racionální, a jinak blahopřeji tomu, že komise SVČ eh, došly ke stejnému konstatování, že bychom měli pokročit v této záležitosti. Já myslím, že parlament eh, tyto úvahy podpoří nebo se k ním připojí, abychom dospěli co nejrychleji k účinnému nástroji. Pane Danžone, a slovo má paní Cebajos. Tak, Děkuji. Já naprosto souhlasím s panem Komarovem. Neexistuje možnost rozvoje bez bezpečnosti a bezpečnost bez rozvoje. Proto také pracujeme v sektoru bezpečnosti na reformách, na lepším řízení situace a na tom, jak pomoci zemím k tomu, aby se hospodářsky postavili na nohy. Je důležité uvědomit si, že nám nejde o nějakou militarizaci rozvojové pomoci. A proto je tedy důležité oddělovat to, co je civilní a vojenská složka. V tomto dokumentu se řeší celá řada věcí, například myšlenka parlamentního dohledu nad celou věcí, jak by to tedy konkrétně mohlo vypadat a jak je to tedy s kontrolou toho, zda jsou dodržovány zásady správné zprávy a také dodržována legislativa. A jakým způsobem bychom mohli do věci zasáhnout s případnými pozměňovacími návrhy. To říkám tedy především za zelené. A také samozřejmě financování hraje důležitou roli i tedy jak se to technické vybavení, pokud jde o bezpečnost v rozvíjejících se zemích. A, a také je to tedy velice důležitá a, problematika toho, aby pomoc na sebe navazovala, a to i tedy v rámci toho, co dělá v záležitosti OECD. Protože tedy celá řada zemí už je aktivní, existuje určitý regulatorní rámec těchto aktivit na úrovni OECD a Například příspěvky tedy na rozvojovou pomoc se počítají od hrubého domácího produktu. My však musíme zohlednit i další aspekty, které nyní nejsou předmětem úvah, tak aby tedy dosáhli dalšího pokroku v oblasti rozvojové podpomoci. Vy ve všem dokumentu voláte po zestriktění legislativní e, regulace. Já už jsem se k tomu vyjadřovala. Já myslím, že potřebujeme víc, než co je tedy na tom základním seznamu poskytované pomoci. A také tedy chcete řešit vlastně omezení které přináší současná definice rozvojové pomoci. Pak je tu také celá řada dalších návrhů. Já bych tedy ráda věděla, jak se dále situace bude vyvíjet, jestli existuje už příprava nějakého konkrétního návrhu, či je-li to jen výčet určitých nápadů do budoucna. Děkuji. Když dovolíte, pánové, já bych eh, také položil jednu otázku, která se týká iniciativy Train and Equip. Eh, celou dobu tady mluvíme především o Africe. Je tato iniciativa použitelná také například na Ukrajině. Já jsem byl poměrně nedávno na Donbase, setkal jsem se tam Eh, s bojovníky dobrovolnického batalionu Donbas. Když se mluvil o těch botách, ty kluci bojují proti té obrovské přesile a proti té agresi v sandálech. Oni prostě nemají ty boty a bojují. A tu hlavní tíhu toho odporu nesou ty bataliony. To není ukrajinská eh, armáda. Ta je jenom jedním z těch dvou pilířů ale třeba Mariupol byl zachráněn dobrovolnickými, eh, dobrovolnickými oddíly. Je teda možno použít tuto iniciativu například eh, na Ukrajině v tomto zmíněném konfliktu? Děkuji. Eh, vidím, že asi už nebudeme mít žádné otázky, tak já bych poprosil pány, aby na otázky, aby se sami rozhodli, kdo bude na kterou odpovídat. Prosím, máte slovo. Vy nebo vy. Thank you, Mr. Uh, uh, Děkuji. Nejprve taková obecná úvaha. Já se na celý koncept dívám z takové celkové perspektivy řádné zprávy. Nemůžeme nastolit správné fungování tedy té státní zprávy v afrických zemích, pokud zároveň nezajistíme bezpečnost. Můžeme stavět silnice, školy, ale nebude to nic platné, pokud nebude fungovat místní policie, armáda nebude skorumpovaná. Prostě to ne, jinak by to nebylo udržitelné. Takže to je ten základní předpoklad. A také souhlasím s tím, že jde o zásadní iniciativu, která se opírá o a fakta zjištěná v praxi, čili my to opravdu bereme vážně a víme také, kde jsou určitá omezení. Já tedy doufám, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Já bych rád eh, zareagoval na to, co řekl Markus o zapojení Evropské unie. Je to totiž zajímavá připomínka. Ve chvíli, kdy vyčleníme konkrétní nástroj na toto věc, musíme se opírat o konkrétní právní základ a o tom už bude spolu rozhodovat Evropský parlament. To znamená, že potřebujeme podporu našich kolegů z vašeho podvýboru, z výboru DV a tak dále. Ať už půjde tedy o přeskum anebo přehodnocení v rámci víceletého finančního rámce, Úloha Evropského parlamentu bude prominentní. Když se ohlédnu na vývoj v roce 2005 a 2006 a vývoj tedy v oblasti nástroje pro mír a stabilitu, tak jak to původně plánovala komise, tam byly určité komponenty budování kapacit a rozvoje, ovšem byly opuštěny. My tenhle nástroj sice můžeme použít, ale do určité míry. Čili já na vás vlastně apeluji, abyste nám v tomto ohledu tak trochu pomohli. Nechceme militarizovat rozvojovou pomoc, ale na druhé straně bychom neměli být příliš ortodoxní. My tohle řešíme tedy, tváříme takže tedy Vojenské řešení nestačí, že je třeba jaksi návazná akce několika řešení takzvaných, takzvané dekability a OSN k tomu říká, že je důležité zaměřit se především na výsledky, nikoli na prostředky. A pokud armáda v něčem může pomoci, dokonce i s rozvojovou pomocí, což není hlavním úlohou armády, tak je to užitečné. My tohle říkáme už celé roky. A hodně jsme spolupracovali s komisí na tom, abychom prosadili tento typ diskuze. Ta diskuze pořád běží a doufejme, že se domluvíme na aktualizovaných pravidlech do konce roku. Hovoříme však i s našimi partnery z neevropských ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, jako je Norsko nebo Kanada. A ty směr, hlavní směry a definice byly formulovány před deseti lety. Některé z nich jsou už zastaralé, například rovníkové Kongo. Tam jsme vyslali misi Jusef, která řešila reformu mm, armády, armádních institucích a hlavní úlohou této mise bylo nastavit systém, který by umožnil vyplácet koňskou armádu. To se povedlo. Končtí vojáci mají každý účet a peníze jsou tam převáděny. Ovšem tohle není opatření, které, na které by něco dalšího mohlo navazovat. To tedy není takzvaně deckable. A teď je otázka, jestli tohle lze definovat jako rozvojovou pomoc. Já tím chci říci, že je potřeba postupovat případ od případu a vést skutečně hloubkovou diskuzi, než dospějeme k rozhodnutí. A tohle je víc než jenom nějaký nápad. Ty návrhy existují, my na nich dále budeme pracovat, rozpracujeme určité právní návrhy nebo e, přijdeme s novými definicemi. zvláště v rámci těch mírových iniciativ v Africe, ale my to tedy považujeme za naléhavé. A pokud jde o ten geografický rozsah působnosti, o kterém jsem hovořil na začátku, nejde jenom o Afriku. Je evidentní, že tedy ten africký mírový nástroj nemůžeme použít všude, ale můžeme přijít s podobnými nástroji v jiných zemích, ať už jde o Moldavsko, Ukrajinu, Balkán. Jde však o to, abychom tedy se na celou věc dívali globálně a zasahovali tam, kde je to potřeba. Děkuji. Děkuji. Takže navážu na to, co říkal pan Danjean je to eh, teď na politické úrovně potřebujeme reakce opět na politické úrovni, to znamená Evropské rady. A já vás mohu ujistit, nebo já bych se nebál, že se to ztratí v diskuzích mezi službami, mezi byrokratickými odděleními. Já myslím, že je to něco, co si zaslouží být řešeno, ale nejprve se musí na strategické, čili politické úrovni jasně eh, stanovit eh, rozsah na evropské úrovni a z toho eh, potom vyplynou kroky, které mohou vést i k vyjasnění právního rámce. A já jsem přesvědčena, doufám, že Červnová rada a další diskuze nám pomohou k mm, eh, projasnění eh, situace. Politický kontext ten souvisí i s tím eh, odkazem na vyhodnocení rizik. Byla zmíněna Ukrajina a já jsem se zabýval otázkami eh, eh, sousedství, když se dělá eh, ty, tyhle ty události na náměstí Tiananmen v Číně, tedy v souvislosti s tím výročím Tiananmenu a v podstatě byla policie používána k zastrašování a bytí opozice. A hmm, já samozřejmě těžké říct, co k čemu slouží, ovšem když eh, bychom uvažovali o takových operacích, to znamená, řekněme, eh, Mali, kam eh, Francie dávala určité vybavení, a otázka je, jestli to nemůže padnout do rukou třeba Eh, teroristům nebo vzbouřencům a tak dále. No tak eh, musíme říct občanům, jistě vždycky jsou určitá rizika, že část toho, eh, co se zafinancuje, se pak ocitne na nesprávné straně konfliktu. To riziko existuje a proto to musí být správným způsobem Eh, ošetřeno správným způsobem zasaděno do určitého eh, rámce a kontextu. A pokud chceme s debatou pokročit, tak myslím, že bychom měli skutečně strain and equip přejít eh, k té koncepci budování kapacit, protože to je širší záležitost. Když se zabýváme tím, jestli by měli eh, být, eh, mělo být to vybavení samotné doprovázeno eh, třeba určitým zlepšením národních kapacit, určité schopnosti zprávy a tak dále, tak právě z tohoto hlediska si myslím, že my jakožto aktéři rozvoje, že se snažíme zajistit, aby všechno, co děláme, bylo správně potom použito našimi eh, partnery, aby to tam bylo správně zařazeno, aby to bylo správně přijato. Tak eh, právě proto bychom měli uvažovat eh, z hlediska té koncepce budování kapacit. Proč to říkám? Já jsem jinak pochopil váš přístup, vaše slova, velice je vítám, paní Gavros. Děkuji za to, že jste navázala na některé body týkající se rozvoje a jen vás chci ujistit o tom, že ať už bude jakýkoliv výsledek ohledně té takzvané dakability, tak eh, pokud jde o Evropskou unii, tak ať to bude jakékoliv, eh, tak eh, těch, eh, ta stávající debata, která se točí ohledně 0,7%, aby tu by to nemělo žádným způsobem změnit. Čili rozhodně to není, že bychom se nějakým způsobem vyhýbali odpovědnosti. Ale pokud by se podařilo vyjasnit některé záležitosti ohledně vojenských eh, operací a tak dále, tak to by pomohlo. Je to agenda, které chceme, kterou chceme dále rozvíjet. Další poznámka, pane předsedo. Ano, a naprosto ano, e, jakákoliv reakce by měla jít za hranice Afriky, i v našem, měla by být k dispozici i v našem sousedství, i na středním východě, a tím pádem i na Ukrajině, nebo v Afghánistánu, nebo jinde ty, ten nejviditelnější nástroj je zatím napojený na Evropský rozvojový fond. Právě proto je to zaměření na, na Afriku zatím. Ale myslím, že bychom se měli dívat za rámec toho. Jistě snažíme se Evropský rozvojový fond eh, optimalizovat v Africe, ale to by eh, měla být eh, také nedílná součást celkové zvýšení dostupnosti pomoci podle stávajících rámců. Děkuji. Pánové, já vám děkuji za vaše vyjádření, děkuji vám, že jste nás navštívili ve čtvrtek pozdě odpoledne. Eh, já bych ještě, než se s vámi rozloučím, jenom dvě krátké věci. Any other business nevidím, že by někdo měl Eh, připomínky a dovolím si vám sdělit, že příští eh, meetingy se nebudou 16. června 15 mezi 3. a 18.30 a 17. června 15 až 18.30 obojí v Bruselu. Děkuji vám za přítomnost, končím naší dnešní schůzi a s pány se loučím. Thank you.